Pan prezident. Dámy a pánové, denní zasedání pokračuje. Zápis ze včerejšího denního zasedání a přijaté texty jsou k dispozici. Jsou nějaké námitky k těmto textům? Nikoho nevidím. Zápis byl tímto schválen nyní přistoupíme k rozpravám o případech porušování lidských práv demokracie a právního státu. doba trvání přibližně jednu hodinu. prvním bodem dnešního jednání je situace v oblasti lidských práv v íránu zejména hromadné popravy a nedávná smrt blogera sattára beheštího. První promluví autor zprávy Romeva i Rueda. Yeah, thank you so much, sir. Děkuji. Situace v oblasti lidských práv v Iránu se neustále zhoršuje. Eh, setkáváme se s mnohými příklady špatného zacházení, mučení a dokonce smrti. Eh, bylo to dokonce v iránských vězeních dokumentováno. Máme 35-letého blogera, který byl zatčen eh, z nařčení z kyber, mm, páchání kyber trestných činů. Zabavili mu mnoho osobních záležitostí záležitostí, včetně jeho počítače, jeho rodina se snažila získat informace o jeho pohbytu od policie, od právníků a do 6. listopadu neobdrželi žádné zprávy a ten den mu policie oznámila, že zemřel ve vazbě, orgány činné v tomto řízení nepodali žádné další bližší informace. Proto v tomto usnesení eh, žádáme okamžité vyšetření okolností jeho úmrtí eh, ve vazbě, ve vazební vězení a apelujeme na prokuraturu, aby eh, obvinila eh, příslušné zodpovědné. Zabýváme se rovněž právy příbuzných na to, aby byli informováni o okolnostech jeho úmrtí. Musíme si rovněž připomenout, že poprava 22. října eh, desíti jedinců, kteří byli obviněni z mm, trestných činů týkajících se drog nebyla, eh, neprošla řádným soudním řízením, dokonce údajně byli někteří z nich mučeni. Eh, to zřejmě není ojedinalá záležitost a problémem je, že jsme opět nuceni obracet se na iránské úřady, aby zajistili, že jejich eh, zadržení a vězňové nejsou mučeni, že mají řádný přístup k právníkům dle vlastní volby a rovněž k léčbě jej to nutné. Nezá nezapomínejme, že Irán rovněž podepsal Mezinárodní umluvu o občanských a lidských právech. Nyní předávám slovo na jednu minutu panu Paškovi. Vážený pan pre... Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, všichni víme, že iránský režim nerespektuje závazky, které na sebe vzal podle mezinárodního práva a dohod, které podepsal. Přetrvávající porušení základních práv občanů této země základními policejními, bezpečnostními a soudními orgány vytváří v zemi atmosféru strachu a útlaku. Kritici režimu jsou pronásledováni, šikanováni, vězněni a mučeni. A naopak pracovníci represivních bezpečnostních složek zneužívají privilegium absolutní beztrestnosti za zvěrstva, které páchají na iránském lidu. Důkazem toho je i mučení Satara Beheštího či poprava Saida Segidiho. I když se iránský eh, parlament zavázal, že prošetří úmrtí Satara Beheštího ve vězenské cele, nelze přehlédnout skutečnost, že v iránských vězeních se nacházejí další desítky obhájců lidských práv, které, kteří jsou v ohrožení svého života. Proto musíme využít všech dostupných možností, sankcí, mezinárodních diplomatických opatření či cílených restriktivních opatření, proto abychom zastavili tuto brutální represi, kterou eh, iránský stát páchá na iránském lidu. Děkuji. A paní, také se jeden napomenuty. Děkuji, pane předsedající. Myslím, že můžeme o Iránu vědět lecos, chápat lecos a říci si, to je země, se kterou je třeba jednat, můžeme eh, chápat vývoj na celém Blízkém a středním vývodě, to ano, ale nechápu krutost tohoto režimu, pokud je o lidská práva. Vidíme výrazný nárůst počtu trestu smrti, zaznamenáváme eh, případ toho blogera, který zemřel za podezřelých okolností a eh, také v tomto roce jsme jmenovali kandidáty na Sacharovou cenu mělo to komplikace. Takže my jsme připraveni například v ruku vůči iránskému režimu, ale nikdy ne, nebudeme mít pochopení to, pokud nebude možné otevřít z Iránce kapitolu lidských práv. V prosinci budeme udělat Sacharovou cenu. Máme eh, dva kandidáty Sotude, která eh, dnes eh, vede hladovou stavku a druhý kandidát, který, proti kterému platí, je je to platný trest, je odsouzen. Eh, a to jsou dva eh, laureáti, které jsme nevybrali proti Iránu, ale protože zastupují svobodu a lidská práva. Děkuji a nyní na jednu minutu pan Stevenson, prosím. Děkuji mnohokrát, eh, pane předsedající. Vážený pane předsedající, iránský fašistický režim využívá kokořovou jako clenu pásmo gazy, aby eh, zrychlil eh, popravy eh, a také amputace, ke kterým dochází v zemi více jak 80 lidí, bylo popraveno v úplných deseti dnech ale to pouze připočteme ke 120 tisícům lidí, kteří byli popraveni v uplynulých 30 letech. Mnoho z nich byli zastánce opoziční PMOI. Eh, mám tady eh, svazek, eh, pane předsedající, v rukou, který obsahuje první svazek 20 tisíc lidí, zastánců, tedy podpůrců PMOI, kteří byli kteří byli popraveni ve fašistickém iránském režimu, který nás tak pobořuje. Navíc my jsme se minulý měsíc, náš parlament, snažili vyslat přátelskou delegaci na návštěvu země a vzhledem k tomu, že jsme Nazran Satade, iránské občance, udělili Sacharovou cenu, eh, ona nyní je v kritickém stavu a již šestým dnem vede hladovku, a tak jediné to zabránilo eh, vyslání té přátelské delegace a nikdy to nesmíme opakovat. Děkuji. A nyní na dvě minuty paní Esaja. Arvoisa puhemies, hyvä komisari. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Současná iránská vláda porušuje lidská práva a nerespektuje základní práva občanů své země. Dnes nediskutujeme pouze o znepokojovém vývoji v této zemi, eh, ale diskutujeme také o Satorovi Beheštýmu, který zemřel ve vězení, byl uvězněn kvůli svým um, Názor má, protože kritizoval eh, na internetu iránskou vládu. Vláda je odpovědná za eh, smrt tohoto muže, tak to alespoň říkají organizace pozorující lidská práva. Eh, a tento jev ukazuje, jak špatná je situace v oblasti lidských práv v Iránu. Ale přesto nevíme, jak vlastně iránská vláda v pozadí eh, pracuje na tom, aby se situace na Blízkém východě stále zhoršovala. Iránská vláda je momentálně nejhorším ohrožením světového míru a mezinárodní společenství pouze může pozorovat, jak eh, se iránská vláda snaží dále rozvíjet tuto činnost. Irán Eh, rovněž tím, že zničí eh, Izrael, členský stát OSN, podporuje Hezbola a během eh, nové krize, která se udála v Palestině, dodávali zbraně palestinské straně. Iránská opozice, která se částečně nachází na území Iráku, nevíme, jakým způsobem zareaguje. Je důležité, aby paní Eštnova jasně vyjádřila naši pozici a aby Chom zpřísnili naše hospodářské sankce tak, abychom opravdu učinili vládnu odpovědnou za to, jak se chová k svým vlastním občanům. Děkuji a na jednu minutu pan Murphy. Děkuji, pane předsedo. Um, Smrt Satara Beheštyho, která je výsledkem brutálního mučení v, ve vězení, poté co byl zatčen za takzvanou hrozbu národní bezpečnosti, a přitom publikoval na Facebooku, není izolovaný případ. Při nejmenším 15 lidí už zemřelo ve vazbě nebo ve výsledku mučení svých zranění od roku 2009 nebo z důvodu zanedbání. Je celá řada jiných aktivit, aktivistů, eh, kteří byli popraveni eh, po vymyšlených nařčeních. Represe, brutalita musí skončit. Samozřejmě, že nelze k tomu sahat jako k zástěrce eh, pro militární vojenský zásah eh, proti Iránu. Musíme se postavit proti jakýmkoliv sankcím, eh, které se dotknou obyčejných lidí. Musíme zároveň podpořit jejich boj za propuštění politických vězňů a za e, to, aby ten režim skončil. Děkuji a na dvě minuty paní Ojulan. Děkuji, pane předsedající, vážený e, pane komisaři. 22. října Satar Behešty napsal ve svém blogu, budu citovat, e, tresty a popravy, které byly vykonány, nebyly vedeny touhou po spravedlnosti, ale pouze snahou terorizovat národ, tak aby si nikdo nestěžoval. Konec citátu. Brzy poté byl tento bloger eh, zadržen a mučen, eh, zemřel ve vězení údajně 3. listopadu. Přesné okolnosti jeho smrti zatím nebyly zjištěny, ale více rozpráv eh, by indikovalo, že zemřel na přímé následky mučení. To svědčí o barbarské, nezákonné a násilné povaze iránského režimu. Tato situace se musí změnit. EU e, musí znásobit své snahy a své apely na iránské orgány, aby se zapojili do dialogu o lidských právech. E, ráda bych také vyjádřila hlubokou soustrast rodině Satara Beheštyho i blízkým ostatních, kteří tolik trpěli kvůli krutému násilí režimu, ale už tolikrát jsme o tom zde jednali a bohužel bez, zatím bez jakéhokoliv výsledku. Děkuji. A nyní řečníci za jednotlivé politické skupiny. Nejprve pan Poselt na jednu minutu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Na základě iniciativy Mezinárodní společnosti pro lidská práva jsem převzal politické partnerství pro pana Balbana Ahmadia, což je jeden z nejznámějších novinářů v Iránu. Nyní sedí na pět let ve vězení z téhož důvodu, ze kterého zemřel ten bloger, kterým se dnes zabýváme. A z toho důvodu eh, ze kterého jsou pro následování eh, držitelé Sachlovice dny za tento rok, neučinil nic jiného, než že využili svého práva na svobodné na svobodný projev, což je jedno z nejzákladnějších lidských práv. A Irán ani v nejmenším eh, nemá nárok na to, abychom eh, se k němu chovali jako k normálnímu státu, pokud není schopný dodržovat alespoň minimální míru eh, základních lidských práv. Irán je jedna z nejstarších kultur lidstva a jeden z nejstarších států lidstva a měl by se tedy také lidsky chovat. Chovat se lidsky vůči osobnostem, které nedělají nic jiného, než že říkají otevřeně a svobodně své mínění. Děkuji a na jednu minutu pan Kutaš. Děkuji, pane předsedo. Satar Beheshti, to je jeden příklad navíc ehm, toho, jak eh, občanská společnost přichází o svobody v Iránu. Eh, dochází k brutálnímu oklešťování svobod těchto občanů. My už to sledujeme nějakou dobu, že vlastně v Iránu už žádná občanská společnost není. Parlament by se měl zasazovat o jejich základní lidská práva. Měli bychom eh, se zasazovat o nestrané vyšetřování důvodu, proč pan Behešty v vězení zemřel, eh, o to, aby byla informována jeho rodina, jeho příbuzní, eh, je vidět, že eh, nositele Sacharovy ceny Nasin Sutadej a Jahvar Panahy, že, se, že to nevedlo k ničemu. A nyní pan Vojčechovský na jednu minuty. Děkuji pane předsedo, kolegové. Není to poprvé, co kritizujeme Irán za jeho popravy. E, pokud však nepřistoupíme k nějakým seriózním krokům, režim bude v této politice pokračovat. Na některé věci nelze zapomenout nikdy. V roce 1988, e, když byl premiérem Musabi, e, bylo chladnokrevně popraveno 30 tisíc politických vězňů za necelé tři měsíce a většina z nich byla členy PMO to byl jeden z nejpříšernějších eh, zločinů moderní doby a vůbec zatím se nedostal před žádný mezinárodní tribunál. Rád bych rovněž připomenul eh, obtížnou situaci, v níž se nacházejí kurdové v této zemi. Je tam při nejmenším 23 kurdských eh, politických vězňů, kteří čekají na smrt, mezi nimi Ali Fashali, Huzang Rezai, Pekos Algany a Rogman Moraty. Nastal nejvyšší čas, abychom něco udělali s tou věcí. Musíme přestat obchodovat s Iránem, musíme e, uvést v život plné sankce, aby si režim uvědomil, že porušování lidských práv je taky bude něco stát. Děkuji a nyní na jednu minutu paní Elgia. Merci, monsieur. Děkuji, pane předsedající. Pokud jsem to dobře spočetla, budeme přijímat již sedmé naléhavé usnesení o Iránu od začátku tohoto volebního období. Je pravda, že situace v oblasti lidských práv v Iránu je dramatická a že to, ta země má to smutné privilegium, že stojí na prvním místě mezi katovskými státy podle počtu poprav na, na eh, tisíc obyvatel, 300 eh, eh, popravených od začátku roku a tak dále. Ta čísla jsou hrozivá a režim se snaží zrychlit popravu více jak tisícovky eh, zadržených. Eh, existují zvláštní výbory smrti. Eh, Sotu Dehova, které jsme udělali na Sacharovou cenu, drží hladovku a skutečně případy mučení ve vazbě jsou dramatické. Ale kladu si otázku, k čemu slouží naše usnesení Eh, počel, počet obvinění stále vzrůstá, eh, ze čtyřnásobil se v minulém roce. Nebylo by užitečnější, kdybychom svoji energii eh, zaměřili na jiná témata. Vážení kolegové, nejsme tu pouze o to, abychom si čistili své svědomí. Děkuji a nyní na minutu pan Palecký, prosím. Děkuji, pane předsedající. Situace v oblasti lidských práv se rychle zhoršila v uplynulých letech a měsících nedostatek transparentnosti, eh, pokud jde o eh, nedávné uvěznění a umrtí eh, 35-letého blogera Satara Beheštýho, poukázalo na to, že Irán jednoznačně porušuje Mezinárodní pakt o občanských a politických právech. Nedávná poprava, nedávné popravy mnoha iránských občanů, kteří patrně, kterým se patrně nedostalo z spravedlivého soudního procesu a pokračující Eh, špatné zacházení eh, s právničkou z lidská práva na Strín rehovou její věznění eh, nás znepokojuje, proto apeluji na iránské orgány, aby dodržovaly lidská práva a aby zreformovali svůj vězeňský a soudní systém a uvalili okamžité moratorium na trest smrti. Děkuji. Děkuji. Nyní na jednu minutu pan Tenok. Pane předsedající, s vážným znepokojením již řadu let v tomto sněmu sledujeme eh, situaci v oblasti lidských práv a to vůbec nezmění politickou situaci v Iránu, která se zhoršuje. Jak jasně říká toto usnesení, iránský režim je vinen eh, nejstrašlivějšími porušeními základních lidských práv, eh, odsouzením stovek lidí ke smrti bez řádného soudního procesu, násilného utlaku žen a menšin Arabu, Beloku, Bahaju, Kurdu a tak dále a tak dále a tvrdého zásahu proti jakému politickému desentu. E, nyní uh, případ Satara Beheštýho blogera, je obrovský zločin, který nesmí projít beztrestně Snažíme se od Evropského parlamentu pomáhat iránskému lidu v boji proti represi, tím, že jsme udělali na eh, Sacharovou cenu eh, Nasrin Soturehové a Jefferu Panahimu. To byl důležitý symbolický eh, krok, ale pouze začátek celého procesu. Musíme doufat, že celá dynamika nového diplomatického tlaku může přesvědčit brutální iránský režim, aby skoncoval s těmito praktikami a s persekucí vlastních občanů, kteří se zaslouží mnohem lepší zacházení. Děkuji, dámy a pánové, a nyní Catch the Eye. Mám zde celou řadu zájemců, takže vás poprosím, abyste zkrátili svá vystoupení, tak aby vyšlo na všechny z vás. Nejprve paní Bauer, prosím. Děkuji pěkně, pan předseda. Děkuji, pane předsedo. Jak vidíme, Irán dosáhl průmyslového rámce. Už, už vlastně průmyslovým způsobem, masovým způsobem lidi popravuje. A jak vidíme na příkladu příběhu Sahara, Be, Satara Beheštyho, je to jeden z mnoha, já tady budu citovat z jeho blogu. Včera mi vyhrožovali, že brzy řeknou mé matce, že bude brzy muset chodit v černém. Řeknou, pokud svou klap pačku nezavřeš, uděláme, co bude třeba, musíš um, sklapnout, jinak eh, budeš eh, zcela beze stopy eh, udušen. Telefony nepřestaly, ale já jsem Iránec, já, nesmohu, já nemohu být potichu ve světle toho, co se děje. No, dnes bohužel my musíme vzávat čest politickým vězňům, musíme vyjádřit soustrast jeho příbuzným, ale tady je třeba udělat víc, musíme udělat něco konkrétního. And just now, Mr. Son- A pan Sonik na jednu minutu. Usnesení je nasměrováno rovněž vůči iránským obyvatelům. Samé srdce Evropské unie, která je hlasem svobodného světa, hovoří o tom, že na ně pamatujeme, že máme o ně starost a rovněž vyjadřuje naději, že i oni se kdysi dočkají, jednou v budoucnu dočkají svobody. Naší velkou silou je solidarita. Takovouto cestou jsme my dosahovali velkých úspěchů. A tady chci informovat francouzskou kolegyni, že zde, ať už v této sněmovně nebo jinde v Evropském parlamentu, se už zabýváme občanskými svobodami celou řadu let a snažili jsme se něco prosazovat právě například na území střední východní Evropy a podařilo se to tak, že nezoufejme. Věřme, že eh, naše usnesení, eh, naše jednání přinese nějaké výsledky a že ti, kteří trpí, netrpí nadarmo. Děkuji a nyní paní Gurmaj, prosím. Vážený Vážený pane komisaři, vážený pane předsedající, vážené kolegy, vážení kolegové, eh, od iránských prezidentských eh, voleb posledních se neustále zhoršuje situace v oblasti lidských práv, eh, vzrůstající počet politických vězňů, vzrůstající počet poprav, nespravedlivé soudní procesy, používání mučení a omezování základních svobod. To jsou pouze Příklady množících se porušování lidských práv. Nedávna smrt Satara Beheštyho je tragickou připomínkou situace. Eh, tento eh, problém se eh, někdy dostává do pozadí za problém s jaderným programem Iránu, ale je třeba reagovat a zapojit se do produktivního dialogu s iránskými orgány na základě dvojího postupu dual track approach Evropské unie. Musíme na paměti, že široce založené sankce mohou být kontraproduktivní, protože stíží život běžným občanům. Proto bychom měli plně využít nové nástroje, například nástroje pro demokracii a lidská práva, a rychle, rychle zvýšit jeho efektivnost. Hledání učené vyváženosti mezi sankcemi a dialogem je klíčové pro eh, matatelné výsledky. Děkuji. A nyní na jednu minutu pan Migalsky, prosím. Eh, Pane předsedo, paní Veržia, s níž já téměř vždy nesouhlasím a naše názory se diametrálně liší. Tentokrát měla pravdu. Neustále přicházíme s novými usneseními, novými dokumenty a nic se neděje, ale to je naše povinnost. My jsme byli zvoleni mezi jinými i proto, abychom s těmito důležitými signály přicházeli. Ty signály mají význam pro obyvatele Iránu. A to nebezpečí, eh, s nímž Irán přichází, je vlastně dvojí. Jednak je ta vnitřní hrozba a o tom hovoříme dnes. To, že ten režim ohrožuje vlastní občany, že jim odebírá jejich základní práva. A nezapomínáme. Nezapomínejme však i na tu druhou hrozbu, na ten druhý problém, eh, který máme s touto zemí. Jedná se o stát, který ohrožuje vnější svět, který ohrožuje ostatní státy a nezapomínejme, že když bojujeme o práva Iránců, bojujeme o svá vlastní práva, abychom mohli i do budoucna žít v míru. Děkuji. Děkuji a na jednu minutu pan Preda. decesul recent al bloggerului iranian sattar beheshti este. Děkuji. Nedávná smrt iránského blogera Satara Beheštího je příkladná pro osud lidí v této zemi. V tomto parlamentu jsem se často eh, vyslovoval v tom smyslu, že v Iránu se porušují lidská práva. Umělci, studenti, novináři, blogeři, právníci, odboráři na všechny tyto eh, obce by vyvíjí vláda na tlak a oni musí žít ve strachu. Eh, to byl stejný případ Satara Beheštýho. On ale měl odvahu kritizovat eh, chování vlády a musel za to zemřít. Pravděpodobně zemřel proto, protože byl ve vězení mučen. Víme, že v iránských vězeňských celách mučení existuje. My nyní se zasazujeme o to, aby byli potrestáni viníci tohoto činu. Rovněž držitele Sacharovovy ceny Nasrin Sotudeva a Jafar Panahi v současné době trpí. Děkuji. Paní Kretu? Ehm, pane předsedo, pane komisaři, ehm, to, jak dopadl bloger Sahar Šatar Behešty, je šok. On se snažil míru mírovně působit v internetu a musel na to doplatit životem. To je příklad absurdního nelidského zacházení iránské vlády. My musíme udělat více, než pouze tento postup odsuzovat a tuto vládu. Tito lidé byli vystaveni mučení. I já se obracím na iránské úřady, aby okamžitě navodili řádné prošetření této záležitosti, aby neomezovalo eh, svobodné vyjadřování názoru. A myslím si, že by tam mělo eh, být zavedeno moratorium na tresty smrti, na popravy. Eh, trest smrti musí být odstraněn a my musíme použít sankce proti iránské úřady, pokud budou i nadále porušovat lidská práva. Děkuji a pan Kali na jednu minutu. Eh, děkuji. Není to poprvé, a obávám se ani naposled, kdy opět eh, diskutujeme o strašlivé situaci v Iránu. Je to země, která je řízena nejenom diktátory, ale upřímně řečeno divochy, kteří nemají absolutně žádný eh, respekt k mezinárodnímu právu ani k vlastním lidem, které zatýkají a vraždí naprosto nemilosrdně, pokud se dovolí nesouhlasit. Každý, kdo se postaví na odpor, je, je eh, v ohrožení. Případ Beheštýho je toho ukázkou, byl začen, močen a nakonec zemřel. Eh, je nastal čas pro to, aby mezinárodní společenství se do toho eh, vložilo a aby Eh, přinutilo iránský režim, aby alespoň minimálně začal respektovat eh, mezinárodní právo a základní lidská práva. Děkuji a nyní na jednu minutu pan Repo. Iranissa tapahtuu toistuvasti perus- ja ihmisoikeusrikkomuksia. Uhreina ovat ihmisoikeuksien puolustajat sekä aivan tavalliset kansalaiset, jotka henkilökohtaisissa blogeissaan ja yhteisöpalvelimissa nostavat esille kokemia vääryksiä. Lidská práva, eh, to je ošemetná záležitost pro ty, kteří je hájí. Dokonce i blogeři eh, podléhají mnohým ehm, těmto trestům mezi jiným mučením. Iránská policie Fata neustále kontroluje internet, neustále kontroluje například umělce, provádí cenzuru, cenzuruje vystoupení umělecká, díla a tak dále. S tím se nelze smířit. Lidé, lidé jsou zatýkáni a mučeni pouze pro kreativní projev. Tady musíme být řádně důslední v tom, jak najdeme eh, správné vyníky a budeme, uvedeme sankce. Děkuji paní Bašovsku na jednu minutu a děkuji mnohokrát, pane předsedající. Eh, svoboda slova patří k základním principům demokracie a proto případ iránského eh, blogera shledávám obzvlášť nepokojivým. Eh, jeho zadržení a smrt za podezřelých okolností, mám to říci mírně, jenom kvůli demokratickému vyjadřování jeho názoru na, orga- na iránské orgány. Eh, toto jsou postupy, které se musíme, kterým se musíme snažit zabránit veškerými prostředky. EU e musí prosazovat základní práva a musí vyvíjet tlak na iránské orgány. Je potřeba, aby byly okamžitě propuštěni političtí vězni a pokud o diskriminaci eh, náboženských menšin s tou je také třeba skoncovat. A konkrétně eh, se také zmíním o eh, držitelích Sacharovy ceny, kterým, kterým by mělo být umožněno v prosinci zde v Evropském parlamentu cenu převzít, pokud se má Eh, Irán stát důvěryhodnou, zemí mezinárodně musí dodržovat eh, občanská a politická práva. Děkuji na závěr pan Čarnecky. Vážený pane předsedající, vážený pane komisaři, dámy a pánové, eh, já jsem opravdu pohoršen stavem u poprav Iránu. Za období pohého asi měsíce bylo popraveno 100 lidí. Nyní už máme přes 120 tisíc poprav od roku 79. V žádné jiné zemi světa nejsou prováděny popravy v takovém objemu a e, přesto se přátelská delegace e, zde v Evropském parlamentu snaží, snaží o zlepšení vztahu s Iránem. To je opravdu kontroverzní. Většina popravených politických vězňů v Iránu jsou příznivci organizace, která se již tři dekády zasazuje o demokratickou proměnu země. Eh, někteří eh, z vězňů eh, členů PMOI, jako Latif Hatifi, Mustafa Salimi či Chabib Ašvary, byli v nedávné době odsouzeni k smrti. Děkuji. A nyní poprosím pana komisaře Réna o jeho závěrečné slovo. Thank you, President. Honorable Děkuji, pane předsedo vážení poslanci, děkuji za eh, takto zcela jasně vyjádřené a pádné názory eh, k dnešnímu tématu. Evropská unie je vážně znepokojena situací v oblasti lidských práv a s tím, jak se zhoršuje v Iránu. Neustále represe vůči politické opozici, obráncům lidských práv, novinářům, umělcům, blogerům, právníkům, ženám a minoritním skupinám je něčím, co um, je opravdovým problémem. A Evropský parlament se snaží uh, Eh, sehrávat svou úlohu a tuto situaci příslušným způsobem odsuzovat. Udělení Sacharovovy ceny dvěma eh, vůdčím Irancům eh, právníkovi, eh, na právničce Nasrin Sotude a eh, filmaři Jafaru Panahiho je jasným projevem toho, po které straně parlament stojí a jak sám chce upozornit na porušování lidských práv. Tragické úmrtí blokera Šatara Beheštyho v policejní vazbě je jasným příkladem toho, jak zranitelná je situace v oblasti lidských práv a aktivistů v Iránu. Evropská unie rychle reagovala, vybídla iránské úřady, aby provedli řádné vyšetření tohoto případu a posléze eh, poté, co iránské Úřady nám oznámili, že vyšetřování pokračuje a zodpovědní jedinci budou eh, postaveni před soud, případně obvinění. My samozřejmě budeme i nadále sledovat, co se děje. A na začátku eh, října však nastala celá vlna zatýkání aktivistů v oblasti lidských zpráv a my jsme si předvolali iránského eh, představitele u Evropské unie, provedli jsme demarši a vydali jsme příslušné prohlášení. To, že Irán tak často sahá k trestu smrti, je zejména znepokojující. Eh, zatím víme o 338 popravách pouze v letošním roce, což znovu potvrzuje, že Irán je opravdu jedním, jednou z těch zemí na světě, která sahá k trestu smrti nejčastěji. Veřejné popravy jsou v Iránu běžné a Evropská unie je zcela jednoznačně proti takovéto politice a proti trestu smrti a my opakovaně odsuzujeme eh, popravy v Iránu. Místo eh, předsedkyně komise baronka Aštonová vydala eh, poslední prohlášení v této věci 22. října a tam právě odsoudila um, Eh, kolektivní popravu ehm, deseti jedinců údajně za pašování drog. Další věc, která nás znepokojuje, je postavení etnických a náboženských menšin v Iránu. Přes ústavní záruky rovnosti eh, jsou tyto menšiny předmětem diskriminace, a e, nezaházejte s nimi za, řádně. My se snažíme využívat všech pák, které máme k dispozici, abychom upozornili Irán na nutnost e, nediskriminovat a zacházet s nimi rovným způsobem. Máme záznamy o 78 jedincích, kteří jsou na seznamu, sankčním seznamu za porušování lidských práv v Iránu. My pravidelným způsobem přeskoumáváme ten seznam, aby byl aktuální. Nakonec Evropská unie plně podpořuje um, úlohu zvláštního zpravodaje Šaheda Irána. V Iránu máme uh, a voláme potom, aby iránské úřady umožnili jeho návštěvu v zemi. Děkuji, pane komisaři. Děkuji vám všem za příspěvky k tomuto bodu na závěr rozpravy jsem obdržel sedm návrhů na usnesení. tímto rozprava skončila.